Good morning, everyone, uh, to this special Corona edition of uh, the meeting of Dobré dopoledne, vítám vás na speciálním koronovém vydání výboru FISK. Všichni jsme otestovali, všichni jsou připojeni. Všichni jsou přítomní, ať už zde nebo na dálku. Máme řadu jazyků, které máte před sebou, až na portugalštinu, která začne později. Zahájil bych tedy toto jednání. Nejprve se podíváme na návrh eh, pořadu jednání. To jste dostali e-mailem, pokud nemá nikdo námitky, tak se považuje pořad jednání za schválený. Pak chci udělat krátká oznámení. Podle článku 214 podvýbor může delegovat pravomoci a přijímat určitá rozhodnutí za koordinátory, pokud je o schvalování zpráv, eh, návrhy na usnesení nebo stanoviska. Pokud proti tomu nejsou námitky, tak se taková rozhodnutí přijme. Zasedli jsme s koordinátory již dvakrát od té doby, co vznikl podvýbor. Měli jsme produktivní zasedání, poprvé to bylo 23. září, po druhé 14. října. Všechna rozhodnutí, která byla přijata na těchto zasedáních, jsme rozeslali členům FISK a budou také přílohou k zápisu z dnešního zasedání a budou zveřejněny na webových stránkách. Pokud nebudeme mít žádné námitky, před koncem zasedání, tak tyto doporučení budou schválena. Třetí bod je schválení zápisu z jednání. Pokud nikdo nebude mít námitky do konce tohoto jednání, tak zápis ze 23. a 24. září bude schválen. A tím se dostáváme ke čtvrtému bodu na pořadu jednání, na který se skutečně těším. Je to výměna názoru o stavu probíhající reformy mezinárodní daňové soustavy. Máme tady velice váženého hosta, pana Pascala Saint-Amand, což je ředitel Centra pro daňovou politiku v OECD, a Benjamin Angel, což je ředitel pro daňovou koordinaci, eh, koordinaci a také eh, výkonný ředitel pro nepřímé zdanění a daňovou zprávu v Evropské komisi. Oběma děkuji za to, že byli tak flexibilní a dostupní a mohli se setkat s našimi členy pod výboru pro daňové otázky. Už je to šest měsíců, co si s vámi vyměňujeme názory se členy tohoto výboru o probíhajícím vyjednávání na globální úrovni. Dnes máme debatu, která se koná dva týdny po G20, po té, co se ministři financí G20 rozhodli odložit do poloviny roku 2021 možnost souhlasu o reformě. Dosáhli jsme samozřejmě velkých pokroků na úrovni OECD. Máme blueprinty, které byly vydány ke konzultaci 12. října. Vítám také eh, zveřejnění analýzy dopadu na ekonomiku, ale stále nám zbývají technické otázky a politické otázky, kde máme rozdíly v názorech a ty je třeba překlenout. Mezitím několik zemí, včetně členských států, zavádí jednostranně digitální daně, což nám komplikuje již komplikovanou situaci, pokud si tak mohu dovolit říct. Tato debata přichází ve velice vhodnou dobu, protože Evropský parlament už vyjádřil svoji ochotu, že pokud nedojde k dohodě do konce letošního roku, tak se ujme vedení a zavede Evropskou digitální daň. Těší mě tedy, že naši dva řečníci nám předloží svoje názory na to, jak najít, názor, jak najít řešení v blízké budoucnosti. Vím, že jsou velice otevření a upřímní, takže se těším na tuto debatu. Já jsem chtěl začít mezinárodními vyjednáváními, ale naši řečníci mají každý 10 minut na úvodní slovo a po úvodu Budeme mít výměnu názoru s členy výboru a e, výměnu otázek a odpovědí. Já jsem chtěl začít e, mezinárodními otázkami a pak přejít e, k celoevropské debatě, takže pane Pascal Saint-Amand, máte slovo. Těším se. Good... Dobré dopoledne, pane předsedo, vážení pole i všichni členové tohoto podvýboru. Děkuji vám za pozvání, že k vám mohu promluvit dnes dopoledne. Během několika eh, minut vám načrtnu, jaká je situace a kam se asi budeme ubírat. Ale abychom začali, tak eh, kde jsme se tu vlastně, jak jsme se tu ocitli. V kostce. Mezinárodní daně. To je něco velice technického v rámci, rámce, který jsme si navrhli na začátku 20. století, ve 20. letech na základě bilaterálních dohod. A víceméně to fungovalo, ale až do globální finanční eh, krize před 12 lety, která probudila svět, a suverénní státy si najednou uvědomili, že máme globalizaci, a nemáme dostatečnou daňovou regulaci a bilaterální dohody o, daň, o zdanění nám nepomáhají a často vedou ke, e, k absenci zdanění u některých subjektů, protože nadnárodní firmy nebo e, majetní jedinci si mohli vybrat, kde budou sídlit a kde budou danit. To tedy vedlo k tomu, že G20 se rozhodla jednat a celé mezinárodní společenství se rozhodlo, že zasáhne proti těmto praktikám, eh, bankovním tajemstvím zejména, to je důležitá otázka, to jenom zmiňuji, protože když eh, státy jednují společně, tak můžou dosáhnout změn. 84 milionů bankovních účtů jsme v, v, v, loňské, loni v září eh, v celkové hodnotě 10 trilionů si vyměnili informace o nich. Takže nás čekají velké transformativní změny Máme eh, Máme zejména projekt, který se týká daňových úniků a přesunu eh, daní z příjmu. V některých případech to může eh, fungovat, ale pokud není koordinace mezi jednotlivými suverénními subjekty, tak to vede k problémům, zejména pokud se jedná o vyhýbání se daním a, různým, a hledání různých kliček v zákonech. To má dopad na ekonomiku samozřejmě. Mezinárodní, eh, samozřejmě na mezinárodní úrovni Spojené státy odmítly se zapojit do této aktivity, už od roku 2015 je to problém, a protože G20 už od roku 2017 na tomto chce pracovat, na této otázce, tak se změnila dynamika. Zejména co se týče právě daňové e, reformy, kde jsme spochybnili na mezinárodní úrovni reformu, která proběhla ve Spojených státech. Tam došlo ke e, snížení sazby ze 35% na 20% a to samozřejmě vedlo k tomu, že e, jsme spochybnili výsledky Teď máme inkluzivní rámec pro implementaci BEPS, máme 27 členů, kteří chtějí mít rovné podmínky a to vedlo k přístupu ve dvou pilířích. Za prvé, ten první pilíř, to je digitální otázka, protože to vede ke svým eh, samostatným eh, daňovým problémům a za závěr byl, že nemůžeme ringfencovat, jak, eh, jak se bude fungovat hospodářství, eh, nebo může, nemůžeme omezovat eh, hospodářství na digitální ekonomiku, protože celá ekonomika je do jisté míry digitalizovaná. Takže musíme jít nad rámec a je to, zakládá se to na dvou myšlenkách. Za prvé, potřebujeme jakýsi úzel, ve kterém budeme řešit zdanění firm, které nejsou fyzicky přítomné v něk- na některých místech a pokud chcete zdanit nějakou firmu, tak musíte mít její sídlo k dispozici. To je tedy nějaké fixní stále sídlo podnikání. Na tom se asi shodneme, to musíme zrevidovat a vytvořit nějaký nexus, kde, díky kterému bude možné zdanit firmu, která nemá e, fyzické zastoupení. Ale jak tedy budeme vyměřovat, jaké jsou vlastně zisky, jaké jsou příjmy této, tohoto podniku? O toho, okolo toho se vede živá debata a myslím, že všichni uznáváme, že stávající pravidla, díky kterým eh, podniky mohou svoje mm, transakce zdaňovat na základě tržní ceny, to jsou zastaralá pravidla, zejména pokud jsou tam nějaké doplňkové příjmy. Uh, které se ne, neberou v potaz. A myslím, že všichni uznáváme, že jurisdikce, tržní jurisdikce by měly dostávat více, než dostávají v tuto chvíli. Některé eh, státy mluví o tom, že hodnota vzniká tam, kde je algoritmus platformy, nebo tam, kde skutečně dochází k designu těch, toho zboží. Ale ve skutečnosti se všichni ale přesto shodneme na tom, že jurisdikce musí dostávají víc. To je první pilíř. Tam hlavní bod sporu se týkal rozsahu působnosti. Řada evropských zemí nebo i zemí po celém světě říkají, my máme zájem o digitální firmy, zatímco Čína a Spojené státy říkají, že to není možné omezovat, ringfencovat z důvodu osobních zájmů. Například pokud bychom to jasně vymezili, tak přijdeme o peníze a tím pádem bude těžké pro ten daný stát nebo skupinu států jen tak se vzdát příjmu ve prospěch jiných zemí. Ale také v roce 2015 jsme se shodli, že digitalizace ekonomiky je něco, co, na čem nám všem záleží. A alokace eh, příjmu do jurisdikcí a do trhu se nemůže omezovat jenom na digitální společnosti. Je to něco, co se totiž týká i firm, které jsou velice ziskové a mají eh, takzvanou marketingovou inteligenci. Takže už tři roky se bavíme tam a zpátky se nemůžeme dohodnout a máme takzvaný jednový, jednotný přístup, týká se do nového de, Nexusu a tím se přidělují zbytkové vznik, eh, příjmy, eh, zejména z automatizovaných podniků. Mysleli jsme si, že dosáhneme konsenzu právě na této otázce, ale USA, ministerstvo financí uvedlo, že to neprojde kongresem Leda, že by to bylo volitelné, nepovinné a firmy se mohly rozhodnout, zda jedou podle starého nebo nového režimu, což by opět vedlo k různým, různým daňovým unikům a nefungovalo by to. Loni v prosinci jsme vyvinuli další pilíř, ale na tom se nejsme schopni eh, shodnout, co se týče rozsahu působnosti, protože z toho vyplývá celá řada otázek, jako jsou hranice, limity, eh, jaká by byla segmentace, jak by se kvantifikoval reziduální zisk a tak dále. A co jsme tady udělali, a to myslím, že pan předseda i um, uznal, je, že jsme eh, vypracovali podrobný popis toho možného řešení, které je téměř připravené. takže pokud se řekne, teď jsme tlačítko, spustíme to, tak můžeme. Uh, Nejsme daleko od výstupu, ale vyjednávání ještě eh, probíhá. probíhá. Eh, v červnu minister financí eh, USA nám uvedl, že, že výsledek bude možný až v povolbách. V roce 2018 a 2019 jsme tedy pracovali na druhém pilíři, to je multilateralizace GITI, což jsou ustanovení daňové reformy v USA. To, jsou, eh, to, to tedy znamená zdanění eh, hmatatelných zisků. A tady by bylo potřeba koordinovat vnitrostátní pravidla, tak aby všechny firmy platili alespoň minimální daň, na které se shodneme, na minimální sazbě třeba 1,5 efektivní sazby. Eh, Německo a Francie stojí za tímto pilířem, jsou i jiní a ti uvedli, že by podpořili globální návrh s tím, že budeme mít jurisdikcionální rozdělení. Bylo by to trochu jako guilty, byl by to tedy na procentech ze zisku, ale bral, bral by se v podstatě věcný obsah, to je tedy procent, eh, které se vyplatí a takže nejprve by se to hodnotilo podle sídla, a pokud tak, tato země, země nezdaní, tak by se použily jiná pravidla. Zatím by to fungovalo v Evropě, omezuje se to na Evropu, ale nepotřebujeme k tomu konsenzus, protože si každá země může svoje pravidla nastavit, eh, jak chce. Máme tedy takový modrotisk druhému eh, pilíři a je to připraveno ke spuštění, stačí jenom nějaký politický impuls, aby to fungovalo po celém světě. A k tomu potřebujeme i závěrečné vyjednávání. Co nás čeká dále a tímto uzavřu? Myslím, že všichni víme, že v nadcházejících dnech eh, se na druhé straně Atlantiku odehrají důležité věci a bude zajímavé vidět, jak bude vypadat nová vláda, ať už to bude Bidenova nebo Trumpova. Pokud to bude Biden, tak vlastně nevíme, jak to bude až do března, ale signály, které nám přichází z USA, z obou stran, je, že se jim nelíbí jednostranná opatření, jako jsou například daně na digitální služby. Multilaterální řešení by se Spojeným státem líbilo, což je mimořádné. Je celá řada dopisů mm, od předsedy Senátu a dalších členů vlády, kteří se zabývají financemi. Eh, všichni se staví za multilaterální řešení. A pokud by byla řešení jednostranná, tak by tak bychom mohli čekat nějakou odezvu. Je tedy možné, že dospějeme k dohodě? Já si myslím, že ano, pravděpodobně. Je to vidět i v našem zhodnocení dopadu, že pokud se dohodneme na nějakých sankcích nebo nějakých eh, jiných opatřeních, tak eh, to je něco, co by přišlo jenom kvůli jednostrannému řešení mohlo by to vést až k procentu ztráty, ztráty z HDP. Myslím, že už dostatečně máme velké ztráty v současné situaci, takže bychom se tomu chtěli vyhnout. Máme ale teď příležitost eh, tedy to vyřešit produktivně v první polovině řece roku 2021 pilířem 2. Ten by mohl být samostatný, země si tedy udělají určité propojení, navrhnou si strategii a druhý pilíř se liší od toho prvního výrazným způsobem eh, opodstatnění pro druhý pilíř není silnější než pro první, ale eh, naše shodnocení dopadu ukazuje, že alespoň 80 eh, miliard eur by mohla, mohlo vyplynout nebo mm, se získat z druhého pilíře. Je třeba do, dokončit práce na BEPS a také eh, zamezit tomu, aby jurisdikce s nulovým zdaněním přitahovaly další příjmy, zejména po covidu, protože Eh, jde od firm samozřejmě čekat, že se budou chtít do takových jurisdikcí přesunout, ale my chceme pilíř dvě spustit, abychom se tomu vyhnuli. Chápeme, jaké jsou problémy v Evropě, chápeme, eh, že není možné plán plnit podle původního plánu. Je rozumné kvůli covidu, kvůli volbám v USA se zamyslet nad tím, že přidáme několik měsíců navíc v rámci OECD. Je to rozumné, ale respektujeme a chápeme i vaše pohledy na věc. Já vám děkuji, že jste mi dali příležitost se zde vyjádřit a rád zodpovím jakékoliv otázky. Thank you, Pascal. Uh, the question... Děkuji, Pascale. Otázky přijdou později, ale děkuji za ten úvod. a za to poskytnutí představy o té situaci, že jsme mezi dohodou a válkou o daních ale chtěl bych dát slovo kolegovi Angelovi, aby nám představil tu evropskou pozici. Monsieur Angel, pouvez-vous appuyer sur le bouton speak, s'il vous plaît? Merci. Can you hear me? Slyšíte mne? Ano. Omlouvám se, děkuji za to laskavé pozvání. Je mi vždy potěšením promluvit k tomuto podvýboru. OECD a Evropská unie mají dobrou historii vzájemné spolupráce a podařilo se jim dosáhnout důležitých výsledků. Pascal zmínil také práci na výměně informací mezi zeměmi, daňových informací, to je dobrý příklad oblasti, kde Evropská unie a OECD splnili, spojili síly, kde Evropská unie začala s tímto procesem vytváření seznamů třetích zemí před třemi lety. Tam bylo asi 50 zemí na světě, které si vyměňovaly informace. A protože jsme z toho udělali kritérium, tak se ten počet těch zemí, které si vyměňují ty informace, zdvojnásobil. Takže spolu, spolupracujeme velice plodným způsobem a snažíme se to také u té diskuze o pilíři 1 a 2. Takže já bych se věnoval těm dvěma pilířům. Začnu pilířem 1, zdaněním digitálního odvětví. I když tam se různě mění ta působnost, ta diskuze začala o zdanění pouze digitálního sektoru, potom obzvláště na žádost Spojených států se ta působnost rozšířila v podstatě na všechna odvětví a poté hlavně na základě intervencí evropských zemí probíhá diskuze o opětovném zaměření, alespoň v té první fázi na digitální odvětví, kde ta potřeba je jednoznačně silnější. My chceme spravedlivé zdanění, které zajistí, aby ty zisky byly zdaněny tam, kde jsou generovány. Tento problém máme více u digitálního odvětví, protože u digitálních aktivit tam můžete obsluhovat řadu zemí z jiné země bez fyzické přítomnosti, zatímco u tradičních aktivit tento problém není a tím jsou snadněji zdanitelné. ta jednání byla dlouhá a poměrně složitá a stále jsou. Jak víte, komise v roce 2018 navrhla daň pro digitální služby jako dočasné opatření, aby přivedla ostatní partnery k vyjednávacímu stolu a OECD. To přijetí toto opatření nebylo přijato, ale bylo použito jako zdroj informace pro některé zem, inspirace pro některé země, Francii, Španělsko, Rakousko, Itálii a vedlo to k přijetí těch dočasných daní z digitálních služeb, což určitým způsobem vyjednal, vyvážilo ty neúspěchy v těch jednáních. Takže takto to zdanění je různé v různých zemích s různými sazbami. Došlo k posunu pozice těch velkých hráčů digitálního sektoru. Je tady skupina Silicon 100, Tam je to ze strany Spojených států řízení, pokud jde o přijetí DST a ta společnost Silicon 100 jednoznačně vyjádřila svou podporu pilíři 1, dohodě o, na pilíři 1. Bohužel ten přesun toho postoje těch velkých amerických společností nestačil na to, aby se posunulo to mínění. Ale určitě je to něco, co je potřeba zohlednit a mohlo by to hrát roli v případě, že bychom měli novou zprávu nebo novou vládu, která by mohla být ochotnější se účastnit multilaterálních procesů, ale také ochotnější poslouchat tomu, co vlastně společnosti říkají. kvůli tomu váhavému postupu současné vlády jsme bohužel nebyli schopni toto dokončit a také kvůli covidu, jak zmínil Pascal, je v tuto chvíli velice nejasné, co se bude dít. Asi si dovedete představit řadu scénářů. Scénář, kde Trumpova vláda bude moci pokračovat – scénář, kde bude nová Bindnova administrativa s republikánským senátem a nebo scénář, kde bude Biden a demokratický scénář. Každý ten scénář by měl jiné implikace na tu pravděpodobnost dokončení té práce. My jsme akceptovali potřebu odložení toho původního cílového data Původně to byl konec roku 2020, to bylo obzvláště důležité pro Spojené království. To nové cílové datum, které bylo dohodnuto mezi členy OECD a také na G20, je polovina roku 2021. My se chceme vyhnout tomu, aby se z toho stal posuvný cíl. Je naprosto zřejmé, že potřebujeme dohodu co nejdříve a že ten cíl polovina roku 2021 musí být chápán jako ten konečný termín a ne jako datum možné diskuze pro stanovení nového cíle. My máme konkrétní potíže z hlediska evropského a to je výzva hlav stát a předsedů vlad, ale podpořil to i parlament, pokud jde o tu základnu o digitálního sektoru. To je pro nás velice důležitý požadavek. My také chápeme to, co bylo vyjádřeno v usnesení Evropského parlamentu, abychom měli nové zdroje, které generují ty příjmy, to bereme velice vážně a aktivně na tom pracujeme, tak aby vznikaly dostatečné příjmy, které budou umožňovat s těmito novými zdroji to splacení těch dluhů, které budou vznikat na základě toho balíčku Next Generation EU. My budeme do nejvyšší možné míry zohledňovat rozhodnutí OECD Hraje tam roli i časový rámec, protože je jasné, že komise se zavázala, že přijde s návrhem nejpozději do června. Pilíř 2 je pro nás také velice důležitý. Myslím, že Pascal má pravdu, když zdůrazňoval, že to není až tak eh, související s pilířem 1, je to více pozůstatek BEPSu. Jde o boj proti daňovým rájům globálně. Naproti tomu, jak je to obvykle vnímáno, tak to nestaví, ne, ne, nestanoví minimální efektivní zdanění, stanoví právo zdaňovat více toky společností, pokud nejsou dostatečně zdaněny pod určitý práh, takže to dává jiné zemi právo zdaňovat více. Jako takové to nepřímo vytváří velice silný tlak na daňový ráj, aby zvýšil svou daňovou sazbu na tu minimální daň, která bude stanovena. Často slyšíme o 12,5%, ale zatím neexistuje žádná explicitní dohoda na té úrovni, takže to je třeba ještě doladit. Ale určitě by to byl velice důležitý krok a základ globální daňové spravedlnosti. Důvod, proč Evropská unie a velké množství hráčů zachovali balíčkový přístup, přestože ty dva pilíře nejsou úplně propojené, to je primárně technické, taktické povahy. Chceme oba pilíře, nemáme žádný jeden preferovaný pilíř, pokud jde o Evropskou unii. Oba jsou velice důležité a víme, jak obtížné to je, jak říkal Pascal, jak obtížné je pro jakoukoliv americkou administrativu, aby udělal nějaký pokrok v pilíři 1 nyní v tom digitálním sektoru jsou nejdůležitější američané a ten pilíř jedna vlastně znamená snížení daňové základny pro spojené státy, protože ty společnosti sídlí především tam. Takže je otázka, jaké by mohly být podněty nebo pobídky pro to, aby americká administrativa, ať už stará nebo nová, vlastně dala část své daňové základny jiným zemím. A e, to řešení, které teď máme, je dát to do balíčku s pilířem 2, protože ten americký systém e, je velice blízký tomu systému pilíře 2, to znamená systém minimálního zdanění. Když to berete e, z chladné investorské perspektivy, ne nějaké morální nebo etické, tak tím by Spojené státy byly trochu méně atraktivní jako lokace pro velké společnosti, protože když si tam nyní zřídíte sídlo společnosti, tak to znamená, že veškeré vaše pobočky a ceřiné společnosti budou předmětem tohoto požadavku na minimální zdanění. Takže je tam zájem pro Spojené státy, aby měli globální dohodu na druhém pilíři, protože to by vlastně je zbavilo komparativní nevýhody. To by se mohlo zvýšit, pokud bychom měli Bidenovu administrativu, protože on uh, ohlásil, že ta guilty by, ta daň by se změnila na 21% a trochu více, pokud by měli minimální sazbu 21%, takže se můžeme dostat do situace, kde Spojené státy by měly ještě silnější zájem o dohodu na pilíři 2. A pokud chceme dohodu na pilíři 1, tak bychom měli uh, trvat na tom, aby tyto dva byly propojené, ty dva pilíře. Takže u tohoto pilíře jsme připraveni jako komise přijít s opatřeními, která zajistí rychlou transpozici a u obou pilířů jsme také připraveni předkládat opatření ze strany EU, pokud by selhal ten proces OECD. Ten proces OECD je tím nejlepším, co můžeme udělat pro pokrok na obou pilířích a mělo by to nadále být naším cílem, cílem nás všech musíme udělat, co můžeme, aby to bylo úspěšné, ale zároveň víme, že je zde otazník, zda se to OECD podaří přes neustálé úsilí Paskala a jeho týmu. A e, zatímco doufáme v to nejlepší, tak e, přesto se musíme připravovat i na nejhorší. To je naše odpovědnost. Děkuji. Děkuji, Benjamine, to bylo naprosto zřejmé. Vidím ochotu na evropské straně, aby OECD uspěla, ale na druhé straně je zde také ta urgentnost, ta potřeba pokračovat na návrzích, například pokud jde o vlastní zdroje a digitální daň. A nyní otevírám rozpravu se členy podvýboru. U každé otázky a odpovědi je pět minut, takže prosím, omezte svou otázku na jednu minutu. Také Musíme se také držet toho časového rámce, protože je zde i možnost catch the eye. Ten, kdo se chce tedy vyjádřit, může stisknout tlačítko, zvednout ruku, abychom věděli, že se hlásíte o slovo. Takže prosím, zkuste se omezit maximálně na pět minut. Takže nyní bych chtěl dát slovo panu Kristofu Hensnovi za EPP. Yes, uh, thank you very... Děkuji, Děkuji, pane předsedo, já to vezmu stručně. Mám otázku na oba naše hosty. Děkuji vám za uvedení do kontextu. V první řadě se chci zeptat, já se zeptám tedy francouzsky. První otázka tedy je směřovaná na pana Angela. A jedná se o dvojí zdanění. To se stále častěji objevuje v Evropské unii a moje otázka je, jak komise hodlá vyřešit tento problém v rámci Evropské unie. Protože to je problém, který narůstá v celé řadě různých zemí. A druhá věc, druhá otázka, pokud je o OECD, na čem bude pracovat, pokud se jedná o systém po roce 2021. Jaké jsou vaše cíle na 2021 a dále v obou pilířích? Benjamin, nechcete odpovědět na tuto první otázku? A potom Pascal? Děkuji, Pole. My si uvědomujeme, že Stále máme problém dvoje, dvojího zdanění, dvojího ukládání daně v celé řadě států. Úplně nevím, abych byl upřímný. Zda jsou to zanedbatelné částky, zda je to velká síť nějakých dohod mezi členskými státy, které se tomu snaží předejít a ta nefunguje. Ale akční plán pro zdanění který byl zveřejněn loni v červenci, by, měl, by se měl zaměřit na ty nejrelevantnější místa, což už jsme zmiňovali, a snažíme se tím eh, harmonizovat zejména daňové sídlo, daňovou rezidenci. Pokud jde o naše občany, stále jsme v situaci, že to není zcela harmonizované. Máme zemi, vlastně většinu, eh, kde se díváme na kolik dní bylo stráveno na území daného státu a pokud je to většina, tak jste, tak, tak jste daňový rezident. Máme jiné členské státy, které se dívají na to, odkud pochází větší část příjmu a pokud máte větší část příjmu na území té dané země, i když jste tam byli jenom pár dní toho roce, tak jste daňovým rezidentem. Takže máme občany, kteří jsou daňovými rezidenty technicky vzato v několika zemích, což skutečně je noční můra bolest hlavy, ať už pro ty občany nebo pro příslušnou zprávu. A vede to samozřejmě k dvojímu zdanění. Chceme se věnovat této otázce tím, že to projednáme s členskými státy, kterých se to týká, jaké jsou principy. Nějak, potřebujeme nějakou společnou definici daňového sídla v rámci mandátu současné komise a vyvíjíme maximální úsilí za tímto účelem. Máme stále častí, častější dvojí zdanění u podniků. Pokud máte informace o tom, že je to fakticky tak, že k tomu dochází stále častěji, rád to proberu dále bilaterálně. Paskale, prosím. Dobře, tak já odpovím rovněž francouzsky. Je to dobrá otázka. A co budeme dělat v roce 2021, pokud nebudeme mít dohodu? Um, já se obávám, že řešení povede k velkému napětí, protože některé země udělají jednostranné rozhodnutí, včetně Evropy, což je pochopitelné, ale myslím si, že musíme i nadále se snažit o ten dialog. Nejenom o transatlantický dialog, ale po celém světě je to globální rozhovor. A další věc, Musíme dále pracovat na dvojím zdanění a zaručit, že zanikne, že se zruší. Jsou ze země, kde se soustředí na obrat, protože to je něco, co je nad rámec zdanění podniku, ale myslím si, že je důležité zlepšit právní jistotu a zároveň udělat stálou reformu tohoto systému protože máme řadu převodů, které jsou ne, naprosto nevyhovující v současných podmínkách moderního světa, takže potřebujeme řádnou implementaci opatření BEPS, výměnu informací a tak dále. A samozřejmě se musíme soustředit na to, co my jako Evropané už máme, na co aspirujeme a musíme prosazovat boji proti některým fiskálním praktikám. Myslím, že jak říkal Benjamin, tak nemůžeme dále prodlužovat svoje lhuty, musíme něco skutečně dodat, něco předložit. A je důležité se postarat, abychom aktualizovali zejména digitální zdanění podniků a pokračovali v debatách na evropské úrovni. Děkuji. Dále Marek Velka, prosím, za SAD. Děkuji. Já mám dvě krátké otázky na Paskala. V první řadě, všichni chceme, aby se schválili oba pilíře? ale pokud ne, neschválí se ten první, protože kvůli eh, Spojeným státům, jaké jsou naše možnosti. A za druhé, druhá otázka na Paskala, jaké nám zbývají politické problémy nebo překážky, požadavky na výjimky v rámci Evropské unie, které podrývají celý ten postup. Otázka na Benjamina. Když vezmeme v potaz, že návrh z roku 2018 na daň z digitálních služeb nebyla úplně schválená členskými státy a že Significant Digital Presence je u ledu, tak co navrhujete na příští rok pro členské státy? Budeme jenom znovu uh, ob, znovu uh, oživovat eh, ten původní návrh STI, nebo budeme i zvažovat přítomnost? Pascal nejprve a pak Benžama. Prosím. Děkuji, děkuji za tuto otázku. Když se neschválí pilíř 1, co se stane? Myslím si, že Benjamin už to vlastně řekl. Je to taktická otázka, musíme se rozhodnout, zda budeme mít oba pilíře zároveň a v nějakou chvíli eh, něco vypustíte. Já pokud zcela selže první pilíř, a já fakt doufám, že se to nestane, ale mm, neočekávám to ani jsem poměrně optimistický, respektive přiměřeně pesimistický, jak se to vezme, ale myslím si, že je tady tedy šance. Pokud se to nestane, tak pilíř 2 může jít samostatně a pilíř 1, pilíř dvě nepotřebuje plný konsenzus mimo EU kde se jedná o jednomyslnost, ale druhý pilíř, aby fungoval, tak potřebujete jenom velkou koalici velkých států, které se budou pohybovat stejným směrem. Ještě jedna věc, kterou jsem nezmíňoval při zavádění druhého pilíře, a to je vztah mezi eh, rozvinutými a rozvíjejícími se státy na, na druhé straně, protože roz, státy v rozvoji jsou frustrované všemi těmi globálními daněmi. Pokud by to začali eh, implementovat, tak budou mít problém. A samozřejmě se o tom vyjednává, zda nějaké daňové dohody eh, by mohly mít nějaké doložky, které by vedly k větší rovnováze. Čím více států ovšem bude v té koalici, tím efektivnější bude druhý pilíř. Ale v zásadě je to politická otázka. Technicky to nejsou žádné překážky eh, a nejsou žádné vztahy mezi pilíři. Týká se to jen daňového základu. Máme to v Blueprintu 1, 2 někde je společný základ pro evropské, pro Evropany je to zajímavější než pro jiné. Evropská unie je blok, ale je rozdělená. Máme tady také otázku jednomyslnosti. V Evropě máte země, které se přiklání řešení v obou pilířích, a to naléhavě. Jiné země vůbec nespěchají zejména severské státy tomu úplně nefandí, tak říkajíc, protože je to bude stát peníze, alespoň některé z nich. Máme země, které se velice brání druhému pilíři, takže je to velice rozmanité napříč celou Evropou, takže není jednoduché to řídit a zpravovat v Evropě a není to řeši- jednoduché ani v OECD, kde všechny tyto země jsou také přítomny. Doufám, že jsem tím odpověděl na otázku. Benjamine, prosím. Ano, děkuji, Pavle. Děkuji i Markovi za otázku. Víte, že šéf kuchaři neradí se dělí o recept, ale musí dávaj, dávat pozor, aby to dobře chutnalo. Jak by to teda bylo chutné řešení pro Evropu? My na něm stále pracujeme. Jediné, co teď můžu říci v tuto chvíli, asi chápete, že je to složité o tom hovořit zcela otevřeně o tomto tématu, protože my si musíme napřed eh, všech chceme vidět, že uspěje proces v OECD, to je naše hlavní priorita, ale jsou i parametry, které musíme vzít v potaz. A to za prvé, co se stane v OECD, to je zjevné, a my musíme se postarat, aby cokoliv uděláme, bylo konzistentní v rámci OECD, Nemusí to nutně odrážet to, co, nemusíme dělat přesně to, co OECD, ale musí to být konzistentní s tímto přístupem. Druhý parametr. Musíme minimalizovat na největší možnou míru riziko napětí. Pascal měl pravdu, že na globální úrovni není žádná výhra. Pokud jeden blok bude používat různé odvety a různé transakční sankce proti jiným státům. To by nevedlo k ničemu dobrému. Za třetí, vlastní zdroje. Musíme zajistit spravedlivé, udržitelné eh, pravidla kolem zdrojů. You know, I started to go on the market last week for um, its first issuances after uh, the uh, European Council.